Ještě tady mám stručné oznámení. Very short Velmi stručné oznámení. A přejdu do polštiny. Konference předsedů jednomyslně schválila rozhodnutí o Sacharovově ceně. Je to velice důležité rozhodnutí a je naše nejdůležitější cena bude udělena pěti představitelům arabského jara. Ale teď bych chtěl přečíst jejich jména. Tně. Mohamed Bouazizi z Tunézie. Asma Mahfouz z Egyptu. Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi z libye. Razan Zejtoune i Ali Farzad z Syrii. Koleżanki i koledzy, to jest... Dámy a pánové, je to vyjádření naší podpory dění v našem nejbližším sousedství. Je to také vyjádření toho, že opravdu bojujeme za základní dohody, eh, pardon, hodnoty, na nichž se zakládá Evropská unie. Je to i projev solidarity s arabským světem. A je to projev našeho obdivu a uznání těm, kteří měli tu odvahu změnit situaci ve svých zemích. Děkuji. Madame Wallis. Franci? Grazie Presidente, vorrei portare all'attenzione di questo Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl jsem hovořit o záplavách v Itálii, v Ligurii a v Toskánsku. Tyto, oběti, eh, tyto povodně znamenaly sedm obětí, stovky lidí eh, přišly o své domovy a byl bych rád, aby Evropský parlament se k tomu vyjádřil eh, a aby podpořil pomoc těmto postiženým oblastem. Děkuji vám. Bereme to na vědomí a nyní přecházíme k hlasování. Nejprve budeme hlasovat o zprávě paní Jotově k výroční zprávě Evropského veřejného ochránce práv. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel?